Dobré ráno, dámy a pánové. Začneme, zachájíme společné slyšení spolu s výborem pro právní věci s panem kolegou Svobodou a našeho výboru, výboru který má na starosti daňové delikty, vybíhání se, vybí, vybí, vyhýbání se daním a tak dále. Předám slovo kolegovi. Prosím, pane kolego, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo Langene. Buďte všichni vítáni. Vítám všechny, kdo přišli a děkuji výboru pana za to, že akceptoval myšlenku společného slyšení k tomuto tématu. Budeme se soustředit na evropskou ochranou whistleblowerů. Whistleblowing je základním prvkem dobře fungující demokracie. Výbor Jury a zpravodajka paní Rozier jsou teď v procesu navrhování zprávy z vlastní iniciativy o ochraně whistleblowerů v EU. Proto dnešní slyšení přichází ve velice vhodnou chvíli teď předám slovo panu Langemu, aby se ujal předsednictví. Děkuji. Rád bych teď změnil jazyk, budu hovořit svou mateřštinou, máme tady bohatý jazykový režim, všechno se webstreamuje a je veřejné. Rád bych připomněl, pane předsedo Svobodo, že tento projekt Ochrana whistleblowerů je naším společným projektům. Je to tedy i na pořadu práce našeho výboru jsme vděční za to, že právní, výbor pro právní záležitosti se chopil té zprávy z iniciativy, vlastní iniciativy. Budeme se věnovat zprávě pana Roziera. Poprosím potom pana Ješka a pana Kovorta, kteří e, jsou na naší straně. E, nás sice není moc, ale nejdůležitější lidé z našeho výboru jsou tady. Buďte všichni vítáni a jsem velice rád, že dnes tady máme celou řadu odborníků, které bych tímto rád přivítal. A jak si tak život s námi zahrává, vždycky často mluvíme o zastoupení žen v grémiích. Máme 35,8 poslankyň, ale dnes máme 100 žen. Z pěti odborníků je pět dam. Buďte dámy srdečně vítány. Přivítám vás teď jednotlivě. Vigilance Abaci, eh, asistentka profesora na Maastrichtské univerzitě, Charlotte Grass, která vede jednotku pro konkurenci a konformity v rámci skupiny Valure Group, Kathy James, eh, která eh, šéfuje nevládní organizace Public Concerns at Work, Frederic Berot, která je profesorkou na College of Europe, buďte vítána, a Rosita Hickey, ta je na této straně, která eh, vede oddělení strategického šetření u Evropského ombudsmana. Všem vám děkuji, že jste přišli a normálně míváme pro každého řečníka sedm minut na úvodní pozván, poznámky. Děkuji všem, kdo jste poslali písemné podklady. My jsme to rozeslali, máte to ve svých podkladech. A rád bych vyzval paní Abaci, aby se jako první chopila slova. Prosím. Members, dear members of the committee. Vážení poslanci, poslankyně, účastníci tohoto slyšení, děkuji za pozvání, za příležitost diskutovat s vámi o tom, jaká jsou dnes pravidla ochrany whistleblowery v EU. Mám tři hlavní části v prezentaci. Nejdřív eh, to bude obecný přehled o tom, jaká je právní situace v členských státech Evropské unie v oblasti ochrany whistleblowerů. Pak se budu trochu víc věnovat právnímu rámci a poslední budu se ho věnovat výzvám a co nás čeká. Hlavní věc, kterou bych chtěla zdůraznit, o které bych chtěla hovořit, je fakt, že právní ochrana v Evropě je velice fragmentovaná. A tahle fragmentace je několika vrstevná. Co tím myslím? První vrstva fragmentace je, že obecně se nám nedostává ochrany pro whistleblowery. Ne všechny členské státy mají nějaká pravidla, která by upravovala ochranu whistleblowerů. Některé státy mají částečnou úpravnu. To znamená, je to třeba v trestním zákoníku, v občanském zákonníku, v zákonech o finanční Eh, kriminalitě, ale není žádný konkrétní zákon, který by se věnoval ochraně whistleblowerů. Takže co to znamená v praxi? Abyste měli aspoň hrubou představu, tak většina členských států, 13 přesně, vidíme, které to jsou, poskytují pouze částečnou úpravu a většina z nich žádná pravidla nemá, nebo ta ochrana je velice minimální. Co se týká implementace těch pravidel, tak eh, ne vždycky, když ten stát má nějakou legislativu, tak je to řádně implementováno v praxi. Ne všude vidíme obsáhlou ochranu. To bych chtěla zdůraznit, ale z právního pohledu vidíme v tomto směru jisté zlepšení. To je dobrá zpráva. V minulých dvou letech jsme viděli nárůst a rozšiřující se ochranu whistleblowerů v členských státech. Viděli jsme eh, ve Francii, ve Švédsku v letech 16 a 17 došlo eh, ke schválení nových zákonů. Stejně tak nové zákony jsou na Slovensku, diskutuje se o tom v České republice, ve Španělsku se blíží nová úprava. To znamená, obecný trend je, že ochrana whistleblowerů se bere vážně a začíná se jim poskytovat právní ochrana v konkrétními zákony. Ale v praxi a tohle už je druhý, druhá věc oné fragmentace. Pravidla pro whistleblowery mývají omezený rozsah. Ten omezený rozsah znamená, že pravidla, stejně jako v Rumunsku, kde je skvělý zákon, ale týká se jenom veřejného sektoru to znamená, že značná část whistleblowerů pod tu ochranu nespadá. Pak je tam ochrana, která je třeba omezená jenom na určité obory, finančnictví, korupce, ale není to ochrana tak říkajíc napříč spektrem. Vidíme, že k whistleblowingu dochází ve zdravotnictví. To znamená, tahle fragmentace v praxi znamená, že ne všude, kde existuje zákon, tak eh, ne všude dochází k ochraně v celém spektru. Máme samozřejmě i dobré příklady, nevím, jestli to vidíte, ale ono je to trošku nejasné, ale třeba vím, že Irsko a Spojené království mají zákony, které nejsou omezeny na jednotlivé sektory nebo branže a poskytuje to ochranu napříč. O čem s vámi dnes chci hovořit, jsou charakteristické rysy. Protože času je málo, tak se omezíme na jednu z nejdůležitějších diskusí z poslední doby, a to jsou kanály pro whistleblowery, kdy mohou oznamovat své informace. Jde o to, aby žili v právní jistotě, aby bylo jasné, že výsledky whistleblowingu budou brány vážně. Na to potřebujeme mít jasné kanály. Tady máme i doporučení Rady Evropy, které s tím souvisí. Co se ukazuje jako trend je, že členské státy chtějí, aby whistlebloweri nejdřív eh, informovali interně eh, v rámci struktur svého zaměstnavatele. To může být dobré v tom smyslu, že je to blízko tomu, kde ten problém jako takový vznikl, ale někdy vidíme, že je to kontraproduktivní, protože whistleblower už tak je vystaven negativním dopadům svého jednání, je třeba přeřazen na jiné místo nebo jinak persekuován. To znamená, eh, že aby to bylo bráno vážně, eh, mělo by dojít k vyhodnocení té zprávy o tom domněle nesprávném jednání. Také vidíme, že zprávy se podávají nejen interně uvnitř organizace, ale externě příslušným úřadům a orgánům nebo dokonce sdělovacím prostředkům. Ve světle diskusí na unijní úrovni je, abychom zvážili tuto povinnost, abychom se podívali, zda by nestálo za to řídit se irským příkladem, kde sice whistleblower to musí oznámit interně, ale jsou tam jasně dané výjimky pro případy, že whistleblower by se mohl obávat nějaké negativní reakce nebo toho, že to nebude bráno vážně, to znamená, může to ohlásit dokonce i médiím. Vidíme příklad třeba ve švédském zákoně, který vstoupil v platnost od ledna tohoto roku. Další důležitá věc je důvěrnost, co se týká identity whistleblowera a ochrana před negativními dopady. To jsou dvě důležité věci a dobré právo by to mělo zajistit. Vidíme, že tady dochází k divergencím. To znamená, ne všechny členské státy eh, zajišťují mm, důvěrnost toho sdělení a identity whistleblowera. Eh, whistleblower by měl mít přístup k nezávislému poradenství, to je třeba případ nizozemí, kde je samostatný orgán, který whistleblowerům poskytuje poradenství, co se týká toho, kam to může ohlásit, jaké jsou dopady eh, jeho ohlášení a tak dále. A další důležitá věc je monitoring, review a hodnocení. Důležité je, aby i ty dobré obsáhlé zákony byly správně aplikovány. Vidíme, že ne vždycky a ne všude se ty zákony používají, třeba nejsou známy v soukromém sektoru. 83% podle zprávy OECD vůbec lidí neví, že nějakou možnost mají, anebo ty zákony v praxi obecně nejsou aplikovány. To znamená, je důležité, abychom eh, dbali na to nejenom mít dobrý zákon, ale mít i dobrou praxi a dobrou ochranu whistleblowerů v reálu. Děkuji. Děkuji paní profesorce Abaci. Uh, to byla velice zajímavá prezentace, zejména pokud jde o ty příklady z Irska. A teď bych eh, chtěl dát slovo Charlotte Grass. Prosím, paní Grass. Také máte sedm minut. Eh, děkuji. Děkuji za to, že jste mě přizvali, abych se účastnila tohoto slyšení a hovořila o tom, jak to vypadá v podnikatelské sféře. Já zastupuji průmyslový podnik Valurek ve Francii, eh, který podniká zvláště eh, v ocelových výrobcích. Také tady zastupuji asociaci soukromých podniků, které představují v podstatě 117 největších podniků ve Francii a 18 milionů zaměstnanců. Dnes dopoledne bych chtěla hovořit o tom, že my jsme proto, aby se na evropské úrovni vytvořil legislativní průřezový nástroj. A vidíme v tom několik výhod. Tak, jak to bylo zmíněno, máme různé režimy v členských státech a je velice důležité pro podniky, které mají evropskou úroveň a mají zaměstnance v různých zemích Evropské unie, aby eh, měli interní postupy, které by umožnily mm, ozdamovat eh, tyto situace a kde by bylo eh, možné prostě zajistit schodu mezi těmito různými legislativami. Další výhoda. Umožnilo by to také lépe se odvolávat z hlediska práva, tak jako v USA tak aby eh, zde nebyla snaha v podstatě vystupovat jako četník z hlediska států, pokud by to neodpovídalo předpisům, tak jak to funguje v USA. Pro nás je tedy zásadní, aby podmínky poskytování ochrany těmto whistleblowerům, aby tyto podmínky byly definovány velice prakticky, velice přesně, tak abychom mohli v praxi uplatňovat tyto systémy. Co se týče definice těchto oznamovatelů nebo whistleblowerů, tady bych se chtěla obecně odkázat na zákon SAPEN 2, to je zákon, který byl přijat v prosinci 2016 ve Francii, a kde se definuje právě whistleblower napříč všemi odvětvími. Máme určité výhrady, ale myslíme si, že by to mohl být dobrý základ pro komunitární nástroj. A teď co se týče definice whistlebloweru. Myslíme si, že je velice důležité, aby tato definice eh, byla zasazena do pracovních podmínek daného podniku. A také chceme, aby to oznamování bylo nezištné. Jsme proti nějakým finančním pobítkám těchto whistleblowerů. Tak, abychom se prostě vyhnuli určitému eh, jaksi odklánění se od smyslu tohoto systému. Ve francouzském eh, zákonu se také stanovuje bona fide, to znamená, že daný whistleblower musí přesně znát materiální eh, fakta. A co se týče mm, jaksi působnosti, chceme, aby to šlo napříč odvětvími, ale aby to bylo omezeno z hlediska vážného porušení zákona. To znamená samozřejmě, že by se to týkalo boje proti korupci, životního prostředí, pracovních podmínek a tak dále. A teď, co se týče daného kanálu oznamování. Podle nás je velmi důležité, aby tady byl postupný systém. To znamená, že zaměstnanec v té první fázi by měl možnost informovat podnik, kde pracuje. Tento systém by mohl být eh, vypracován navaznosti na to, co existuje ve Francii a podnik by musel naplnit určité podmínky jaksi chování z hlediska tohoto whistleblowera. E, podnik by musel dodržovat určité lhuty a také určité principy řízení. V případě selhání podniku by whistleblower se mohl obrátit na státní zprávu nebo na veřejné soudní orgány a v případě, že by selhaly e, tyto dvě etapy, tak samozřejmě měl by mít možnost také eh, veřejně tedy šířit eh, tyto informace, zveřejnit je. A poslední aspekt, o kterém bych chtěla hovořit, se týká celého tohoto režimu řízení. Samozřejmě existují podniky, které mají různou typologii, různé velikosti, různá odvětví, různé prostředky a proto je důležité zde ustavit určitou regulaci, určité povinnosti těchto podniků, ale zároveň by tady měla být možnost pro tyto podniky, aby přizpůsobili tyto postupy svému eh, internímu prostředí, aby to bylo efektivnější z hlediska používání podniků, eh, podmínek eh, těchto nástrojů. Tak, aby bylo možné tedy postoupit tyto informace daného zaměstnance dále. A poslední bod, o kterém bych chtěla hovořit, na podnicích se požaduje, nebo lépe řečeno je žádoucí, aby podniky vytvořily tento systém a aby také mohly vést eh, šetření interně. A v praxi by to mohlo vést také k interním sankcím a k stížnostem eh, u soudních orgánů. Ve Francii tomu tak není, ale myslíme si, že by bylo dobré aby podniky měly k dispozici určité právní podmínky, které by jim umožnily interně vést šetření a vyšetřování, které by bylo vhodné. Děkuji vám, paní Gras. Děkuji také za vaše písemné přednášky, které jste nám předali a které všem kolegům umožní, jak se si ještě přečíst tyto Eh, přednášky. A nyní bych dal slovo Kathy James, což je vedoucí nevládní organizace Public Concern Advert. Prosím, máte slovo. Thank you. Děkuji, dobré ráno, děkuji výboru za pozvání eh, abych vás tedy seznámila se situací. Já eh, pracuji pro nevládní organizaci Public Concerns at Work. Budu mluvit o naší práci, protože my se vlastně zabýváme právě pouze whistleblowingem, pomáháme lidem, aby se mohli vyjádřit k tomu, co v jejich práci je špatně, aniž by byli postiženi. Byli jsme zřízeni před 25 lety na základě velkých eh, skandálů eh, s různými velkými firmami, jako byl Enron, různé havárie na železnici, na trajektech a probíhala různá veřejná šetření, která se zabývala eh, tím, proč došlo k různým katastrofám katastrofám a ukázalo se, že vlastně lidé, kteří pracovali v těch firmách, věděli, že tam je problém, ale měli prostě strach na to upozornit kvůli té mentalitě, která v té organizace vládla. A přitom, kdyby promluvili, tak se třeba dalo zabránit té katastrofě. katastrofě. A zakladatelé této organizace se tím zabývali a zjistili, že je prostě třeba, aby těmto lidem někdo poradil, co mají dělat, když vidí, že se v jejich práci děje něco špatně a neví, na koho se mají obrátit, kam mají jít, jak to mají udělat, kdy to mají udělat. A my tedy eh, v naší práci Právě tedy poskytujeme takovéto poradenství jednotlivcům. Eh, už jsme vlastně pomohli 25 tisícům. Vysl- blowerů na základě asi 36 tisíc žádostí o poradenství. To znamená, že vidíte, že to, eh, tam vlastně něco vybíráme. Vybíráme tedy především eh, ty případy, které se týkají právě veřejných záležitostí. Eh, bylo to tedy celkem těch 25 tisíc případů, kterým jsme se snažili poradit, jak mohou upozornit na něco, co se děje špatně kdy třeba je problém, kdy vlastně v maloobchodě se vlastně eh, eh, tlačí eh, na vlastně uzavírání nějakých dohod, je to používání třeba nějakých neschválených vybavení v nemocnicích, kdy třeba anestetika se testovala na Eh, studentech medicíny. Prostě celá řada případů eh, ve Spojeném království eh, jsme viděli už mnoho případů, jak různé organizace udělali něco a pak se vlastně chtěli zbavit odpovědnosti. Byly to podvody vlastně z, peníze, z penězi na spotřebitelích a podobně. Také jsme měli případy, kdy whistleblowerům někdo naslouchal, ale bohužel tři čtvrtě třetiny lidí, kteří za námi chodí, říkají, snažil jsem se na to upozornit, ale nikdo s tím nic nedělá a proto my potom jim pomáháme, eh, jak vlastně se mohou stát eh, někým, kdo, eh, kdo vlastně zabrání Ehm, nějaké katastrofě. Ve Spojeném království od roku 98 máme zákon o veřejném informování, eh, ale vlastně ta právní cesta je jenom jednou z cest, kterou eh, my nabízíme. Je důležité, že někdo má právo na to upozornit, ale my se soustředíme i na praktickou stránku věci. 70 eh, našich pracovníků se právě zabývá tímto poradenstvím, ale spolupracujeme také s dalšími organizacemi, ehm, na tom, aby oni sami třeba si vytvořili nějakou strukturu, ve které bude možné upozorňovat na nějaké, eh, na nějaké problémy, aby, aby to prostě i vnímali tak, že je pro ně mm, pro ty firmy nebo organizace výhoda, když někdo upozorní na nějaký problém, aby to nevnímali eh, jako něco špatného, ale naopak jako výhodu pro pro sebe a aby i ty organizace byly ochotny potom toho člověka chránit. Snažíme se organizacím vysvětlit, že to je v jejich nejlepším zájmu, aby e, vlastně ty, tyto oznamovatele chránili. Nedávné skandály téměř v každém odvětví, v bankovnictví, ve zdravotnictví, ve výrobě, e, skandál s koňským masem, e, daňové skandály. Někdy máte pocit, že se vlastně nic nezměnilo a že ta naše práce Eh, je stále stejně důležitá, jako když jsme byli zřízeni před 25 lety. Nicméně myslím, že už jsme v jiném společenském a právním prostředí. Je mnohem větší zájem o whistleblowing, protože eh, eh, vlastně je také více cest, jak si informace vyměňovat prostřednictvím sociálních sítí. Také ta síla těch korporací na globálním trhu znamená, že je důležité, aby ochrana whistleblowerů byla přeshraniční a e, tedy důsledná. Je třeba, aby opravdu jednotlivci měli možnost nějak případně spochybnit možnost velkých, e, tu sílu velkých e, korporací. Často také veřejnost neúplně ví, o co vlastně v tom whistleblowingu jde. Je tedy nutné dělat i určitou osvětu Eh, naše vláda třeba přijala ten zmiňovaný zákon, ale potom moc nedělala pro jeho propagaci nebo pro informování o něm. Takže tato osvěta je také důležitá. Pouze 26 eh, pracovníků ve Spojeném království ví, že existuje takový zákon, který je pro podobné případy chrání. A je tedy třeba vlastně lidi o tom eh, informovat. Typický whistleblower není takový, jakého vidíme ve sdělovacích prostředcích. To je prostě člověk, který to zkusí jednou, dvakrát a pokud se nic nestane, tak to vzdá. To znamená, organizace mají jenom malou příležitost vlastně, jak získat ty informace o nějakém problému a zabránit případné katastrofě. Bohužel eh, Eh, obvykle, až když to někdo zkusí na potřetí, tak se skutečně něco stane. Takže tady je opravdu velký problém v tom, že organizace neposlouchají dostatečně své zaměstnance. Ve Spojeném království jsou iniciativy v oblasti zdravotnictví a finančních trhů, eh, které se snaží eh, toto zlepšit, ale kritizuje se to, že vlastně záleží vždycky na tom, zda ten janý eh, jednotlivec eh, se bude domáhat toto, tohoto svého práva na něco upozornit, ale netýká se to příliš organizací nebo eh, třeba různých regulačních orgánů. Nic vlastně třeba ne, neupravuje to, že když nějaký regulační orgán dostane informaci o nějakých problémech, že by na to měl reagovat. Takže pokud jde o whistleblowing, je třeba se skutečně především zabývat eh, tím, tou možností tu informaci podat, než že by bylo nutné nějak přesně definovat, kdo to, eh, kdo to whistleblower je. Eh, důkazní břemeno by mělo být co možná nejmenší a mělo by ležet na zaměstnavateli a poradenství je zcela zásadní, protože lidé se prostě neprobudí ráno s tím, že chtějí být whistleblowerem. Oni prostě vidí, že je nějaký problém na pracovišti a musí mít možnost na to upozornit a vědět, jak na to. Děkuji vám, paní James. Vaše nevládní organizace je jednou z hlavních organizací ve Spojeném království. Ano, my jsme jednou z mnoha více než 2000 případů ročně, jak tady čtu. Ano, děkuji vám. Teď slovo dostane profesorka Frederik Bero, prosím. Merci beaucoup. Děkuji mnohokrát. Děkuji za vaše pozvání a za vaši pozornost. Já se pokusím podívat se na tento problém z hlediska právního základu. A to z hlediska intervence Evropské unie. Začala bych tím, že bych upřesnila, že pojem oznamovatele nebo whistleblowera se vyvíjí čím dál více. Jednak v členských státech, ale pravděpodobně i v rámci Rady Evropy směrem k myšlence whistleblowera jako aktéra demokracie, který oznamuje určité dysfunkce zprávy institucí obecně takže se dostává do takzvaného etického pole oznamování. Z evropského hlediska je jasné, že ten současný problém je jednak problém různých vnitrostátních přístupů, to tady bylo prokázáno. A to je problém z hlediska koncipování různých režimů ochrany. Ty stupně ochrany jsou velmi různorodé. Evropská unie zatím má spíše částečný přístup k řešení tohoto problému, protože sice nacházíme určitou úroveň ochrany, ale je to velice napojeno na jednotlivá odvětví. Jde o to, že bychom tady měli mít horizontální přístup, tak abychom mohli prosazovat ochranu whistleblowerů na úrovni EU a naplnit tak tuto právní mezeru, která tady existuje. Druhá věc, vedle té ochrany v pravém slova smyslu je vytvoření formálního řízení a procesu, tak jak by to mělo odpovídat řízení u e, Soudu pro lidská práva. Jak uplatnit tento horizontální přístup? To je velká potíž na úrovni Evropské unie. Je tady problém, že by se to příliš obíralo například o svobodu výrazu a o principy demokracie. To je trošku problematické z hlediska smluv a právních aspektů. Já se domnívám, že horizontální přístup by nicméně um, se mohl opírat o článek 114 smlouvy o fungování Evropské unie. To znamená, je to logika jednotného trhu. Mělo by to také výhodu z hlediska rozhodování. Mělo by to určité výhody z hlediska eh, kvalifikovaného rozhodování na úrovni rady. A také by to mohlo umožnit řešit ty rozdíly z hlediska vnitrostátních přístupů. Ten problém článku 114 je v tom, že se musí prokázat, že evropská ochrana whistleblowerů je nezbytná pro to, aby fungoval lépe vnitřní trh. Ve své písemné přednášce eh, jsem trošku popletla. Eh, popletla ty články, jedná se o článek 352 eh, smlouvy o fungování Evropské unie. Je to klauzule flexibility. Jde o to, že Evropská unie může konat, přestože nemá veškerou kompetenci a musí tedy se opírat o tento článek 352. Ten ovšem nemůže být použit izolovaně, protože eh, bychom museli intervenovat na úrovni těch politik Evropské unie. Pravděpodobně by se měl propojit tento článek 352 s článkem 114 a to by umožnilo rozšířit ty aktivity eh, evropského typu. Tento kombinovaný přístup by podle mého názoru mohl být zajímavý, protože by umožnil jednak širokou definici whistleblowera, umožnil by také opírat se o právo, o kterém bychom mohli uvažovat na evropské úrovni. Víte, že mm, eh, Rada Evropy eh, už eh, hovoří o těchto právech z hlediska obchodního tajemství, z hlediska fungování státních orgánů. A dále také mm, Rada Evropy hovoří o tom, že whistleblower by měl být informován o následných krocích v rámci mm, toho řízení, které se spustí. A dále se uvažuje také o tom, jak zabránit případným eh, postihům uvnitř podnika. Kombinace 114 a 352 by mohla například umožnit obhajovat myšlenku, podle které ochrana těchto whistleblowerů by byla součástí jakési evropské zprávy podniků. Byla by to jakási podmínka pro to, aby tyto evropské podniky mohly využívat plně jednotného trhu. A to v rámci logiky, s kterou bychom se mohli setkat také eh, mutis mutandis ve směrnici, která se týká obchodního tajemství. Tak, aby to umožnilo rozvinout jakýsi extrateritoriální přístup, protože evropské podniky a to byl případ například francouzských podniků. Evropské podniky čím dál více musí naplňovat požadavky v oblasti ochrany whistleblowerů buď tedy mezinárodního typu, anebo podle toho amerického přístupu, eh, který má určitou odezvu u těch nadnárodních firm v Evropské unii. Další problém, který tady může vzniknout z hlediska přístupu EU, to je problém subsidiarity z hlediska právního základu. My víme, že subsidiarita je jeden z aspektů, který je prioritně diskutován z hlediska evropské legislativy. A bude tedy důležité zohlednit to propojení s vnitrostátními legislativami, zvláště tak, aby se podporoval globální přístup. Podle mého názoru přístup Evropské unie by měl spočívat v tom, že by se v podstatě vytvořil jakýsi právní základ, který by se měl uplatňovat ve všech členských státech, ale nevyločoval by možnost členských států jít ještě dále. Dále by bylo možné také eh, uvažovat o jakémsi fondu odškodnění whistlebloweru. Ovšem, tady budeme zřejmě narážet na princip subsidiarity. Tady může být problém s tím, že pokud tento fond se vytvoří na úrovni Evropské unie, tak by Evropská unie musela zaujmout určité stanovisko z hlediska těch mm, reálních faktů whistleblowera. A to myslím, že se neprosadí v té současné situaci. Poslední věc, kterou bych chtěla zdůraznit, je, že bychom neměli zapomínat na jaksi normativní přístup. I ten je důležitý. To znamená, eh, že bychom mohli uvažovat o určitých hm, hlavních směrech, které by se jaksi vytvořily na úrovni Evropské unie, tak, aby se podporovala myšlenka zprávy evropských podniků, ale také demokratické legitimity, což je jeden z důležitých aspektů Evropské unie a všech jejich členských států. Děkuji. Thank, thank you very much. Děkuji. Děkuji velmi, paní Bero. A poslední v řadě, ale nikoliv méně významná, paní Rosita Hickey, která vede oddělení strategického šetření úřadu ombudsmana EU a ta nás bude informovat o pravidlech uvnitř eh, institucí EU. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci, děkuji, že jste pozvali i náš úřad my jsme v této oblasti byli velice aktivní. Řeknu vám něco o mandátu. Mandát EU je volen Evropským parlamentem a v roce 2013 byla zvolena paní Reilly. Věnujeme se nesprávným úředním postupům eh, v agenturách, úřadech a institucích EU a to buď na bázi stížnosti a nebo na základě šetření z vlastní iniciativy. My jako vyšetřovací týmy můžeme nahlížet do všech dokumentů v rámci institucí, můžeme eh, vyzývat i k podání svědectví, kontrolujeme dokumenty pravidelně, velice dobře spolupracujeme s institucemi v rámci inspekcí a děláme tu práci v podstatě pravidelně. 90 našeho šetření se opírá o stížnosti a poslanci samozřejmě mohou podávat stížnosti k úřadu ombudsmana, když třeba chtějí zveřejnění dokumentu institucí a 85 až 90 institucí spouští nějaké jednání na základě doporučení ombudsmana. K tématu, kterému je zasvěcen dnešní den, tak vám řeknu, jak jste řekl, pane předsedo, že vedeme strategická šetření, ale zároveň vás budu informovat i o našich vlastních zkušenostech, jak je to s ochranou a úpravou práv whistleblowerů a řeknu vám něco o tom, jak se šetří stížnosti podané whistleblowery a jak je to s těmi případy, na, s nimiž se lidé obracejí na ombudsmana. Jedno z prvních nejdůležitějších eh, úkolů je v souvislosti s whistleblowingem fakt, že eh, jsme byli autory první antikorupční zprávy EU a tam se píše, že whistleblowing je konfrontován s obtížemi, protože obecně nejsou zprávy příliš přijímány, whistlebloweri se obávají negativních dopadů a je důležité vybudovat integrální kulturu, uvnitř každé organizace zvýšit povědomí a poskytnout ochranu tak, aby whistlebloweri eh, byli, mohli mít důvěru. To je tedy klíčový úkol, ale zároveň máme nové nařízení o zaměstnancích EU od ledna 2014, kde jsou důležitá ustanovení článek 22c. Tady máte ta ustanovení vypsána. Týká se to povinnosti poskytovat informace v záležitostech, o které si, kde se to vyžádají. Jde tady také o ochranu legitimních zájmů těchto úředníků a jejich soukromí. A pak jsou zde řízen, upraveny procedury, jak postupovat v případě stížností úředníků. To jsme my v úřadu ombudsmana mm, zaznamenali, že většina případů, eh, které k nám přijdou, jsou od jednotlivců, kteří mají pocit, že nebyli bráni vážně, že zpráva nereagovala na jejich podání patřičným způsobem, nebyli informováni o tom, co následovalo a mají velice malý feedback, zda jejich podání bylo či nebylo šetřeno. A toto všechno ukazuje, že tohle je problém i v jednotlivých členských státech, alespoň ve Spojeném království. A nakonec whistlebloweri se na nás obracejí, pokud čelí nějakému negativnímu dopadu. Tedy tato nová ustanovení Eh, vedla k tomu, že úřad ombudsmanky se rozhodl, že se bude věnovat úpravě interních eh, pravidel. Tady máme ty body, že aktivní politika pro whistleblowery by měla vést k tomu, eh, že bude vlastně odrazovat od nesprávných procesů ještě dříve, než k něm dojde. Jde o to, že by se na všechna podání mělo reagovat řádným způsobem, Mělo by to ukazovat, jakým způsobem oslavovat problémy, jak je formulovat, aby ta procedura byla zcela jasná. Jde o to, aby zaměstnanci byli chráněni, i když budou mít nějakou stížnost. Jde o to, eh, pracovat i s externími zdroji, třeba s OLAFem a tak dále. A jde o to, aby se omezila všechna rizika protože lidé, zaměstnanci, kteří by měli žít s těmito pravidly a ta platí eh, pro všechny, platí pro řídici pracovníky, pro sekretářky, pro právníky, pro všechny. Jde o to, aby každý těm pravidlům rozuměl a aby věděl, že je může použít. To znamená, ombudsmanka konzultovala výbor zaměstnanců, konzultovali jsme to s právníky, co se týká ochrany soukromí. Zveřejnili jsme to k poznámkovému řízení a mnohé organizace na to opravdu reagovaly. My jsme ty jejich připomínky zapracovali, pak jsme se obrátili opět na zaměstnance, abychom měli jistotu, že ta pravidla opravdu přijmou za svá. Nebudu teď vyprávět o podrobnostech, to si můžete najít na webových stránkách. Tam jsou různé definice, jsou tam definovány procedury, jsou tam důležité eh, prvky jako fakt, že whistleblower bude chráněn, že nebude zneužívána tato procedura, že bude zajištěno jeho soukromí a tak dále. Poté, co jsme to zpracovali, tak ombudsman se obrátí, ombudsmanka se obrátila na ostatní instituce EU s tím, co dělají a jenom dvě z devíti institucí, které jsme oslovili, mají nějaká pravidla. To byl Evropský auditorský dvůr, mimo jiné, a krátce poté, co jsme skončili tohle šetření, tak najednou všech devět institucí zavedlo konkrétní pravidla. My jsme neskoumali ta pravidla do posledních podrobností, ale myslíme si, že je důležité, že jsme se tu dnes sešli, protože to by mohl být potenciální další krok pro Evropskou ombudsmanku. Hovořili jsme s různými institucemi o zkušenostech, o implementaci. Ještě jednou děkuji za to, že jste nás pozvali na dnešní slyšení. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní jaké Máme teď dokonalý přehled od toho obecného přehledu, který nám poskytla paní profesorka Abaci, až po ty příklad od paní Gras z Francie, od paní James z Velké Británie, od paní profesorky Bero o právní bázi a praxi v institucích EU. A teď před, z úřadu ombudsmanky. Děkuji vám za tento přehled a e, teď e, předám předsednictví panu kolegovi a budeme mít možnost klát otázky. Děkuji. Ano, po té, co jsme slyšeli od odborníků, tak je teď na řadě, aby se vyjádřili i poslanci. První bude paní Virginie Rozier, maximálně pět minut, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím toho využít maximálně a budu mít určité otázky pro vystupující. Paní Abazi, hm, chtěla bych se zeptat na stav práva v jednotlivých členských státech. Měl jsem jednu otázku, která se možná také eh, týká paní James ohledně praktického provádění pomoci whistleblowerům a definice. Nejlepší způsob pro charakterizování takové situace je položit si určité otázky. Chceme opírat tuto definici o zveřejnění, o typ špatného chování nebo podvodu nebo spronevěry, anebo se soustředíme na cíle. Tím, že budeme vykázet z toho pojmu Eh, všeobecného zájmu a budeme mít co nejširší přístup, abychom do toho zahrnuli prostě ty nejširší možné podmínky. A také tady vůle klást důraz na definici, která bude dostatečně eh, jak si uspokojivá z hlediska etického aspektu whistleblowingu a také z hlediska situací, kde prostě nějaké osoby umožní únik informací, nebude se jednat tedy o whistleblowery, a kde prostě bude ve hře vůle eh, zveřejnit eh, určitý typ informací. Také na toto téma eh, existuje diskuse ohledně toho, čemu říkáme bona fide. A to je otázka na všechny vystupující. Potřebujeme tento pojem ne nezbytně to souvisí se situací, ale souvisí to se skutečností, kdy whistleblower oznámil něco bona fide, ale následně se prokázalo, že neodpovídají skutečnosti. Můžeme mít situace, kdy ten whistleblower se domnívá, že je to špatné chování, ale pak zjistíme, že tomu tak není. Takže i zde by měl existovat režim ochrany. Nesouvisí to tak s definicí, ale spíše s pojmem ochrany. A paní Gras, vy jste hovořila o určitém přání nebo doporučení z hlediska budoucí práce. Já bych se chtěla zeptat, co funguje konkrétně v podnicích a co tam nefunguje. A jakým způsobem je možné víceméně regulovat co nejlepší možné uspořádání v těch daných podnicích. Vy jste o tom hovořila, může to být i určitá příležitost pro ty podniky pokud tam eh, bude někdo, kdo poskytne ty relevantní informace, jak zajistit, aby ty informace byly využity co nejlépe pro zlepšení fungování podniku. Já ne nezbytně sdílím vaše stanovisko z hlediska omezení té situace na um, čistě jaksi poškození práva nebo porušení práva. Není možné tedy to omezit pouze na poškozování práva nebo ne, neplnění práva. Co se týče dalších otázek, Ohledně právního základu, to bylo velice poučné. Je to opravdu potíž, eh, s kterou bojujeme. Snažíme se nějakým způsobem zmapovat eh, možnosti v tomto ohledu. Co se týče přístupu k jednotnému trhu a potom flexibilita, to je zajímavé, ale není to jednoduché z hlediska zdůvodnění. My jsme se také podívali na možnost uh, hovořit o takzvané implicitní kompetenci. Myslíte si, že je to možné? Možná je to politicky jaksi citlivější a komplikovanější, ale je to další určitá cesta nebo možnost. My se v podstatě díváme na všechny možné možnosti. Je to pro vás zajímavé? A nakonec Eh, bych se chtěla obrátit na zástupkyni Evropského ombudsmana. Pokud se nám podaří pokročit tak, jak si přejeme, to znamená, že budeme mít určitá opatření z hlediska operativní ochrany, tak my víme, že mandát ombudsmana v EU je omezen čistě na evropské instituce, ale bylo by možné, aby eventuálně tato autorita prostě koordinovala nějakým způsobem orgány, které se budou zabývat eh, whistleblowingem. Eh, je možné, aby to byl určitý zdroj? Je možné o tom vůbec uvažovat? Myslíte si, že by bylo možné rozšířit kompetence Evropského ochránce práv nebo Evropského ombudsmana? Takže to jsou otázky, které jsem chtěla položit. Uh, thank you very much. Děkuji vám. Já jsem špatně pochopil ten scénář, Eh, vlastně těch pět, myslela jsem, že pět minut je na otázky a odpovědi, ale eh, vyslechnu si ještě reakce eh, dvou spoluspravodajů a potom necháme odborníky se vyjádřit a potom budeme pokračovat s dalšími poslanci. Takže teď má slovo pan Kofot. Tak prosím zohledněte, že máme nedostatek času. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že na výboru pana jsme zvyklí na tento způsob práce a budu tedy stručný, položím stručně otázku, aby byl prostor pro odpověď. Nejprve bych chtěl říci, že my tady na výboru pana sedíme právě proto, že tam někde jsou ti anonymní eh, lidé, kteří poukazují na nezákonné eh, praktiky eh, různých správních orgánů či jiných organizací. A Všichni jste naráželi na to, že teď v Evropě opravdu vládne chaos, jednak pokud jde o to, jak členské státy eh, mají nastavenou tu ochranu jednak na úrovni evropské a je tedy třeba to řešit. Eh, moje první otázka. Máte nějaké příklady eh, osvědčených postupů v konkrétních zemích, byly tady zmínky o Británii a také třeba špatných postupů i pokud jde o firmy, bylo by to určitě velice zajímavé. Pokud se podíváme na případ eh, LuxLeaks, kde vlastně tím whistleblowerem byl novinář a zaměstnanec a oni byli vlastně dokonce eh, zažalováni, eh, byli před soudem, zatímco ta dotčená firma vlastně nebyla nějak výrazně postižena. A myslím, že bylo velice zajímavé, co říkala paní Bero ohledně právního základu pro horizontální přístup na EU. Můžete to třeba trochu rozvést, jak, do jaké míry můžeme mít celoevropský rámec pro lepší ochranu whistleblowerů a jak moc můžeme vyžadovat od členských států, aby eh, vlastně měli nějakou eh, svou vlastní právní úpravu která zajistí lepší ochranu. Kde vidíte omezení, kde vidíte možnosti? Děkuji. Děkuji vám. Nyní pan Ježek. Děkuji, pane předsedo. Pokud eh, zohledníme, jak vznikly odhalení v oblasti panamských dokumentů, tak samozřejmě tady je veliká, eh, má veliký význam otázka anonymity whistleblowerů. Ale mám několik otázek na naše eh, hosty. Profesorka Abázy, pokud jde o kompenzaci whistleblowerů, ať už se jedná o psychologickou pomoc nebo finanční pomoc, a o rozdíly mezi členskými státy. Eh, můžete to trochu rozvést. Paní James bych se zeptal, zda lidé vlastně vědí, jak mají v uvozovkách zapískat na tu píšťalku, jak mají oznámit situaci. Eh, profesorky Berold bych se zeptal na důkazní břemeno, eh, vlastně jeho rozdělení mezi whistleblowery a zaměstnavateli. Paní Hicky Evropské instituce vlastně mají svá interní pravidla, eh, jak jsou od té doby prováděna. A paní Grás už hovořila o interních mechanismech, takže na ní už žádné další otázky nemám. Děkuji. Děkuji a nyní tedy si vyslechneme odpovědi eh, našich eh, panelistek, v jakémkoliv pořadí si přejete. Možná paní James? jako první. Děkuji. Děkuji, Virginy. Vy jste hovořila o velice důležitých bodech, pokud jde o definice. Eh, určitě tady jsou věci, které už byly upraveny v britském zákoně. Když se podíváme na otázku veřejného zájmu a následnou eh, definici vlastně pochybení nebo nesprávných postupů, tak eh, vlastně eh, třeba v irských právních předpisech a ve spojeném, eh, v zákoně Spojeného království je vlastně uvedeno, jsou uvedeny kategorie, že se může jednat vlastně o protiprávní jednání, ohrožení zdravotnictví, ohrožení životního prostředí. To byl vlastně určitý pokus definovat záležitosti, na které lidé mohou poukázat, protože se tam děje něco špatného a vlastně se to snaží i trochu vymezit, co je veřejný zájem. Ale ve Spojeném království to příliš nefungovalo a zákon byl v nedávné době novelizován, protože to bylo tak široké, že vlastně jakékoliv zaměstnanecké spory eh, vlastně eh, se proto mohly využít a ztrácelo to potom důvěryhodnost, protože se to prostě používalo v jakémkoliv zaměstnaneckém sporu. Takže teď eh, vlastně se zavedl test toho veřejného zájmu a nedávno v odvolacím, eh, jenom odvolacím řízení um, bylo vysvětleno, co to vlastně je. Já si myslím, že to je dosti složitá věc na to, aby to nějaký jednotlivec pochopil, protože to je vlastně jediný případ v britském zákoně, kdy má jednotlivec sám pochopit, co je vlastně test veřejného zájmu. Já si myslím, že ve vaší směrnici by měl být nějaký ilustrativní vzorový seznam, který by ukazoval, jaké případy eh, vlastně mohou být dotčeny tím whistleblowingem. Um, pokud třeba se poukazuje na daňové otázky, na etické otázky, eh, pokud by to bylo nějak úzce vymezeno, tak by to třeba nemuselo být pokryto, takže je třeba, aby ta definice nebo ten přístup byl dostatečně široký. Také jste zmiňovala přístup v dobré víře bona fide. To je také věc, která vlastně vyvolává velké problémy v soudních sporech ve Spojeném království protože firmy eh, řeknou, vy jste to neudělal v dobré víře, vy jste eh, vlastně jednal kvůli nějakým sporům s firmou, takže si toho nebudeme všímat. Opravdu se to používá jako zbraň v soudních sporech a snažíme se od toho ustupovat, takže tento požadavek eh, vlastně nenapomůže ochraně. Pokud firma vlastně prokáže že jste nejednal v dobré víře, tak by to třeba mohlo omezit eh, kompenzaci, ale nemělo by to souviset s ochranou toho dotyčného, tento požadavek eh, dobré víry, protože to se špatně prokazuje. To znamená, eh, když vlastně poukazujete na skutečné pochybení, samozřejmě se dá očekávat, že potom budou spory, že to ta druhá strana nepřejme dobře. A když ten jednotlivec chce na to upozornit, tak si musí být jistý, že bude, bude chráněn i přes ty spory. Je třeba eh, si uvědomit, že my vlastně mlčíme, když dělají lidé něco, co se nám líbí a, a vystupujeme proti něm, až když se nám to nelíbí. A to je právě i problém v tom whistleblowingu a je třeba velice pečlivě zvážit, jak se tomu přistoupí v právní úpravě. Eh, takže to je asi vše z mé strany. A můžete ještě zodpovědět otázku o pana Ješka ohledně různých způsobů. Zda si lidé uvědomují uh, vlastně tu situaci, vysle, co se dá vlastně dělat. Jak už jsem říkala ve svém eh, stručném vystoupení, my se snažíme pracovat na tom, aby to v organizacích lépe fungovalo, protože pokud organizace uh, Eh, to sami propagují. Je to prospěšnější. Třeba v roce 2013 jsme dělali výzkum pro výbor pro whistleblowing a vlastně to i napomohlo tomu, že organizace sami to potom propagovaly, protože když eh, se na to podíváme, tak je třeba, aby ta organizace samotná umožnila lidem toto právo. Ale zatím třeba ve Spojeném království chybí, nedost, eh, chybí právní ochrana a také chybí právě ta osvěta veřejnosti. Děkuji. Děkuji eh, zpravodajům i spoluzpravodajům za jejich otázky. To je spoustu věcí, času málo, já se pokusím odpovědět na všechno, co tu bylo zmíněno. Byly ty zmíněné různé podmínky v členských státech. Ano, to je velká pravda. Důležité je princip subsidiarity, ale Jde o tu míru právní jistoty v Evropské unii. Věc, která s tím velice souvisí, je, jaký přístup může zvolit EU, zda mít sektoriální přístup, který jenom povede k vyšší fragmentaci, to bude kontraproduktivní. A jde o to, aby byla zvýšená právní jistota a přeshraniční ochrana to souvisí s otázkou právní váze. Tomu se věnuji posledních pár let. Tady je obsáhlá zpráva, která byla zveřejněná. Diskutuje se tam otázka těch pravomocí, ale v současné diskusi vidíme eh, i judikaturu soudu a vychází to i ze smluv. To znamená, že je třeba, aby se to opíralo o základ ve smlouvách. Jde o to, když se podíváme na ty kompetence, které má EU, uděláme si podrobný přehled o všech možnosti, o možnostech, včetně jednotného trhu, co tady bylo zmíněno, otázky, které se týkají ochrany zaměstnanců, tak možná ta otázka zní, zda se budeme věnovat ochraně whistleblowerů v té oblasti, kde se to odehrává, když se to odehrává v soukromém sektoru, nebo zda chceme, aby EU chránila zaměstnance nebo všechny whistleblowery s ohledem na to, že informují o nějakém nepořádku, protože tady by ten Eh, příslušný článek nepřipadal v úvahu, protože to se týká jenom soukromého sektoru a nikoli veřejného. Můžeme o tom diskutovat do podrobností, ale je tady jasné, že musíme definovat eh, právní základ a různé kompetence. Eh, ta osvědčená praxe, nebo naopak neosvědčená praxe, tak víme, že obecně můžeme říct, že to není otázka jenom toho, co jsem zmínila ve svém příspěvku toho zákonu jako takového. Zákon v EU často vidíme, že existuje a je dobrý, ale ono jde pak o to, jak je to v praxi pojato, jak je ten zákon implementován. Takže úsilí EU by mělo být takové, abychom se uh, poučili, podívali se nejenom na tu právní oblast, ale podívali se i na to, jak je to v praxi. A někde třeba jsou státy, které nemají zákon jako takový, třeba v Dánsku, ale přesto jsou tam eh, procedury, které umožňují whistleblowing, ale její ochrana whistleblowerů není dostatečně široká. A pak otázka kompenzací. Opravdu ne všechny členské státy, které poskytují ochranu whistleblowerům a kompenzaci, to je zase věc, kde se věci velmi liší podle právního rámce. A samozřejmě ty státy, které chrání jenom částečně, tak tam je ochrana z pohledu občanského zákonníku nebo trestního zákonníku, tak eh, tam pak vyvstává nějaká možnost ochrany, ale netýká, není to přesně pojato z pohledu toho whistleblowingu. Takže chtěla bych navázat na předřečníky, že ono je opravdu těžké nějakým způsobem na unijní úrovni řešit otázku kompenzací. Děkuji. Děkuji. Děkuji, paní profesorka Bero. Já se pokusím stručně odpovědět na otázky, které jsou trochu složité. Co se týče právního základu a teorie implicitních kompetencí, ta výhrada, kterou mám ohledně implicitní kompetence, spočívá v tom, že proto, abyste měl implicitní kompetenci, musíte mít základní kompetenci. A základní kompetence vedle toho vnitřního trhu, kde je možné samozřejmě obhajovat globální přístup, ale také sektoriální přístup, to ostatně je součástí některých hypotéz, já se prostě domnívám, že je to poněkud obtížné, protože je tady dosti rychle riziko, že stoupíte na logiku, která se bude opírat o svobodu vyjadřování a tam není kompetence Evropské unie, aby provozovala politiku v oblasti svobody vyjadřování, i když samozřejmě je chráněna chartou eh, základních eh, práv. A z tohoto důvodu jsem spíše uplatňovala klauzuly flexibility, která umožňuje rozšíření, nicméně zůstáváme v rámci kompetencí Evropské unie. Myslím si, že je to důležité také. Pokud se odkážeme na práce Rady Evropy, vidíme, že e, ty členské státy mm, trošku vzdorovaly e, této myšlence, i když e, Rada Evropy v podstatě ne nezbytně uplatňovala toto sdílnění těch kompetencí. Co se týče mm, důkazního břemene, tak tady obhajujeme práva whistleblowera. A to znamená, musí to být podnik, který musí prokazovat eh, toto důkazní břemeno. Samozřejmě, že souhlasím s těmi výhradami, o které hovořila paní James před chvílí, to znamená, pokud se tam uplatní malafide, to je samozřejmě také nebezpečné z těch důvodů, které paní James vysvětlila. A co se týče těch povinností, které by členské státy mohly prosadit prostřednictvím směrnice, tak tady se domnívám, že jedná se o povinnost ochrany whistleblowerů. Měli bychom mít jakýsi eh, právní základ, kde bychom se mohli už blížit tomu, o čem se diskutuje například na úrovni instituce Rady Evropy. A co se týče hierarchie to řízení z hlediska oznamování, tak eh, to je velice důležité. Už jenom z toho důvodu, abychom měli určité standardy, které by odpovídaly eh, Soudnímu dvoru lidských práv. Také to souvisí s tou diskusí ohledně toho, jakým způsobem zpracovat tuto otázku a jak eh, rozvinout public awareness eh, ohledně této problematiky. Uh, would, would Mrs. Uh, Paní Rozita Hiky chce také odpovědět? Ano, děkuji. Eh, Poznamenala jsem si dvě otázky, pokud jde o mandát ombudsmanky a pokud jde o vlastně chování EU institucí, na to se ptal pan Ježek. Pokud jde o mandát ombudsmanky, je to dáno ve smlouvě, ten mandát je dosti široký a samozřejmě ombudsmanka vždycky je připravena uh, Eh, zabývat se myšlenkou, případně ten mandát eh, rozšířit, pokud bychom měli dostatek zdrojů. Ovšem teď jsme spíše v opačné situaci, kdy vlastně estonské předsednictví tento týden se zřejmě snaží omezit mandát ombudsmanky, pokud jde o úřad e, veřejného, e, evropského veřejného žalobce. E, takže my bychom si spíš představovali rozšíření mandátu, i když konkrétně v této oblasti myslím, že to není úplně nutné, protože my se zabýváme už nyní stížnostmi whistleblowerů, kteří mají pocit, že v rámci jejich organizace jim nebylo nasloucháno nebo se dokonce staly terčem jakési odvety. E, takže to je typ stížností, které už teď dostáváme, ale zatím jich není mnoho. E, v reakci na otázku pana Ješka může to být dáno tím, že vše velice dobře funguje Eh, že eh, evropské instituce to tedy eh, dobře zpracovávají a není nutné to tedy hnát až před ombudsmanku, anebo prostě lidé o té možnosti nevědí. Takže to může mít různá vysvětlení. Kromě těchto stížností také jsme konkrétně zmíněni v právních předpisech pro zaměstnance, kde je uvedena Eh, úřad evropského ombudsmana jako orgán, na kterého se mohou zaměstnanci obrátit, nebo se také mohou obrátit eh, nebo když se obrátili třeba na OLAF a po 60 dnech mají pocit, že se stále nic nestalo. Takže to je konkrétní vymezení v oblasti whistleblowingu, ale jak říkám, zatím se na nás whistlebloweri příliš neobracejí. Možná proto, že to dobře funguje, anebo proto, že eh, vlastně Eh, obrátit se na eh, ten jiný vnější orgán je pro lidi složitější. Je tam také zmíněn předseda eh, parlamentu v tom konkrétním článku. Myslím si, že těch orgánů už tam je dost a nepotřebujeme další. A možná třetí typ stížnosti, o které bych se měla zmínit a zatím jsem to nezmiňovala, to jsou anonymní stížnosti. Například ombudsmanka dostala anonymní stížnost asi před dvěma, třemi lety ohledně jednoho bývalého komisaře, kde došlo k upozornění na porušení etického kodexu a ombudsmanka zahájila vyšetřování z vlastní iniciativy, i když vlastně ten autor byl anonymní, protože se jí to zdálo dostatečně závažné, eh, takže se provedlo vyšetřování a formulovala se doporučení pro Evropskou komisi. Takže to je třetí typ stížností, které dostáváme a které obecně spadají do této oblasti whistleblowingu. Eh, to jsem tedy doplnila, abyste měli úplný obrázek o té naší práci. Samozřejmě eh, předtím, než se objeví nějaké snahy o změnu mandát, aby všichni věděli, co přesně děláme. Děkuji, paní Gras. Eh, abych zareagovala na ty otázky mm, konkrétní aplikace v podnicích. Jak jsem řekla před chvíli, my jsme spíše proto, aby tady byl určitý rámec. A víte, že ve Francii jsme přijali takový zákon nedávno, takže ho nyní uplatňujeme a snažíme se mu přizpůsobit. Hlavní starost, kterou bychom měli mít ohledně podniků, spočívá v tom, že bychom jim měli nechat určitou flexibilitu, proto aby prostě měli efektivní nástroje, jak jsem uvedla před chvílí. V současnosti máme podniky, které mají různé velikosti, různá odvětví v různých členských státech a v některých případech se jedná tedy o závody, o mm, továrny a jde o to, aby v tom daném podniku byl komunikační systém, který by se právě týkal vytváření toho formálního eh, způsobu, jak postupovat informace. Podniky naráží na různé potíže. Když eh, se objeví určité oznámení, tak je nutné, aby v podniku jste měl někoho, kdo by se zabýval těmito požadavky. Další, druhá potíž, to je v podstatě eh, zpracování osobních dat a přístup k této záležitosti. Někdy v různých státech máme různé regulace ohledně osobních dat, takže to je další problém. Musíme tedy vytvořit opatření, která by zaručila také důvěrnost některých informací. V minulosti jsme měli relativně efektivní způsob postupování informací v některých eh, podnicích, eh, pokud to byly etické informace, ale zjistili jsme, že ne vždy to odpovídalo tomu zákonu, který je ve Francii nyní platný, to znamená Sapin 2. A potíž, kterou jsme měli, byla důvěrnost informací nebo té konkrétní osoby. Takže tady je vhodné mít i určitý neformální eh, kanál. Ovšem nemáme zatím lhuty z hlediska zpracování, takže proto upřednostňujeme formální řízení ohledně těchto oznamování v podnicích, ale podnik musí mít možnost přizpůsobit ten nástroj, který bude interně uplatňovat a zase mm, jak si podporovat efektivní komunikaci v daném podniku, aby zaměstnavatel, zaměstnanec pardon, byl informován o existenci eh, tohoto řízení a tohoto postupu a také z hlediska lhůt a přípustnosti daných oznámení. Takže Každý podnik by měl vytvořit vlastní vnitro, jaksi, eh, vnitropodnikovou politiku z hlediska zpracování těchto informací. A ještě poslední slůvko, jestli byste dovolil. My jsme proto, aby tato oznámení byla předána nadřízenému, to znamená, eh, pokud jsou to témata, která nebyla vyřešena, a Francie tady dává ovšem možnost mít určitého referenta, který by usnadnil následné kroky a komunikaci v rámci podniku. Merci, madame. <clears throat> Now, uh... Děkuji. Teď tady mám seznam sedmi řečníků, sedmi poslanců, takže s vaším laskavým svolením dámy bychom teď pozbírali to sedmero otázek a pak bych vás požádala, abyste laskavě odpověděli, abychom měli jistotu, že dodržíme časový rámec. První pan Pascual de Grandes. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji eh, panelistkám. Já myslím, že to byl opravdu skvělý nápad uspořádat toto společné slyšení výboru pana a výboru Jury, protože hovoříme tady o záležitostech, které mají samozřejmě eh, právní eh, dopad, protože nejde jenom vlastně o ty, ta dobrovolná upozornění, je třeba také zajišť, zajistit právní záruky pro ty lidi. Já jsem si tady vyslechl mnoho zajímavých věcí, poznamenal jsem si je a také tady zazněla věc, kterou, eh, kterou tedy považuji za překvapivou, protože obrátit důkazní břemeno, to já považuji za velice špatnou cestu. A Zaznělo to tady, že vlastně na, u soukromých podniků má vždycky zaměstnavatel důkazní břemeno a já si myslím, že to je možná dost nebezpečná a riziková cesta. tvrzení, eh, že by to tedy mělo být eh, obecné, že vlastně účel světí prostředky, to já si myslím, že není dobrá cesta. Eh, velice Stručně, pane předsedo, myslím si, že demokracie je režimem i eh, veřejného mínění. Tento výbor pana dělá skvělou práci i nad rámec vlastně důvodu jeho vzniku, protože se zabýváme i otázkami, eh, které se týkají eh, etiky, chování které se týkají právních otázek a myslím si, že to bude velice prospěšné v tom veřejném prostředí. Já si nemyslím, že existuje absolutní eh, legitimita pro třeba nějaký sdělovací prostředek, který se eh, vlastně zjistí eh, nějaké informace s nimi úplně volně na, na, nakládat. Já si myslím, že i vlastně to, že by automaticky to důkazní břemeno bylo na druhé straně, není úplně dobré. Já myslím, že bude dosti obtížné i o tom přesvědčit eh, další. Byly tady také zmínky o situaci eh, v různých členských státech a je dobré, že se skutečně seriózně začínáme zabývat eh, tím, jak vlastně chránit whistleblowery. Je třeba ale Eh, postupovat opatrně, abychom zase nedospěli k úplné eh, třeba eh, beztrestnosti, abychom ten systém ani na jedné straně jaksi nekubanizovali a na druhé straně, abychom vlastně neposkytli všem úplnou, úplnou volnost. Je pravda, že v podnicích třeba odbory už nejsou tak silné a pro pracovníky určitě bude dobré mít pocit, že mohou upozornit na něco, co funguje špatně a zároveň být chráněny. E, takže to udělejme, takovou to ochranu. Ovšem, já vyzývám k opatrnosti a e, je třeba prostě e, definovat takové právní principy, které budou v souladu s našimi společenskými hodnotami. Děkuji, pan Kester. Děkuji za všechny prezentace. Bohužel jsem tu nemohl být od počátku, protože jsem byl na důležitém hlasování ve výboru pro kulturu a omlouvám se za to. Ale za naši frakci SAD je jasné, že whistlebloweri hrají klíčovou roli v řešení situace, kdy dochází k nesprávným prostoru, postupům nebo snad ilegálním aktivitám. Jde o ochranu veřejných zájmů, jde o to, aby byla zajištěna transparentnost, aby byl veden boj proti organizovanému zločinu a daňovým únikům. Je to tedy základní pilíř boje proti korupci. Jde o to, aby e, vlády, firmy byly pohnány k odpovědnosti. Myslím, že všichni souhlasíme s tím, že je nejvyšší čas začít chránit whistleblowery na úrovni EU. I když eh, parlament eh, komisi předložil různé návrhy, tak komise s žádným legislativním podkladem ještě nepřišla. Eh, velké firmy se dopouštějí daňových úniků a jiných nepravostí, bez eh, jakýchkoliv sankcí a to znamená, že v EU je něco zásadně špatně. Tedy má první otázka zní, zda vidíte nějaké konkrétní body, jak právně chránit whistleblowery v EU, zda vidíte ty body ve smlouvách, máte k tomu nějaké další informace. A druhá otázka, i když chceme whistleblowery silně chránit, tak nechceme vytvořit atmosféru denunciace a strachu a donášení, aby nedošlo k rozkolu atmosféry mezi firmou, zaměstnanci, zaměstnanci, zaměstnavateli. Umíte nějak právně rozlišit whistleblowing a udavačství? A třetí otázka. V minulosti bylo několik příkladů, kdy třeba švýcarský bankovní zaměstnanec prodal daňové informace daňovým orgánům v Německu. Na jedné straně ta osoba jednala ve svém vlastním osobním zájmu, protože za to dostala zaplaceno. Na druhou stranu to byl čin ve veřejném zájmu. Taková osoba je či není whistleblowerem a měla by požívat právní ochrany. Děkuji. Děkuji. Paní Ronen Lernen. Děkuji, srdečně děkuji, děkuji i dámám odbornicím za jejich eh, velice zajímavé informace. Samozřejmě je eh, žádoucí eh, zlepšit ochranu whistleblowerů v EU, ale já se ptám, zda EU může nějakým způsobem chránit whistleblowery i mimo Unii, třeba případy jako Panama Papers co by se mohlo stát, kdyby e, se zveřejnila identita toho whistleblowera a kdyby tahle osoba byla konfrontována trestně právními dopady v Panamě. Jsou možnosti, aby EU se na to nějak právně připravila a je možné takové nástroje vůbec mít? V průběhu posledních desetiletí se veřejnost stále víc eh, soustředí na právní principy. Třeba Spojené národy mají své vlastní principy, stejně tak OECD má kodex chování pro mezinárodní firmy. Máte pocit, že takovéhle kodexy mohou být nějakou variantou, jak zlepšit ochranu whistleblowerů? Děkuji. Děkuji. Teď paní Pagazaron Děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat vám všem. Bylo to opravdu velice inspirující, co jste říkali. V globalizovaném světě eh, kvůli technologické revoluci mnoho nejvýznamnějších trestných činů v oblasti finanční, hospodářské mají eh, prostě nadnárodní povahu, mezinárodní povahu. A my jako poslanci musíme zvažovat, jak můžeme podpořit eh, a chránit tyto oznamovatele, kteří jednají ve veřejném zájmu. Paní Hiky říkala, že je třeba vymezit, kdo to může dělat, jak eh, a kdy. Pokud jde o právní základ, eh, podle toho, co říkala paní Bero o článku 114 ve spojení s článkem 352. To považujeme za nedostatečné na ochranu vlastně nějakou, nějakého etického postupu, ochranu té kultury bezúhonosti. Myslím si, že svoboda projevu na to nestačí a e, pravomoci e, úřadu ombudsmanky také považuji za nedostatečné. Já tady mám několik otázek. Za prvé, jak bychom mohli se, jakou cestou bychom se mohli vydat právě při lepším vymezení právního základu, který zajistí vlastně bezúhonost soukromého veřejného sektoru, etické upozorňování, jak lépe vlastně objasnit tu otázku veřejného zájmu a obrany demokracie. To je jedna otázka. Druhá otázka, pokud jde o ten samotný uh, uh, kanál, jak to vymezit uh, ne, neměl by třeba být nějaký eh, evropský regulační orgán, který by tomu pomáhal. Za třetí, eh, vlastně definice nějakých protokolů, který, které by se měly použít. Dejte nám prosím nějaká vodítka, podle kterých bychom mohli pracovat jak ve výboru pana, tak ve výboru Jury. Děkuji. Děkuji. Teď pan Urban Krespo. A Tady jsem, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát za to, že jste přišli. Děkuji mnohokrát za vaše prezentace. Já myslím, že toto je opravdu eh, velice zásadní téma, protože kdybychom neznali eh, panamské dokumenty, tak by vlastně ani tento výbor neexistoval. Eh, už byly výbory LuxLeaks, tax, tax 2. Je tedy třeba uznat úlohu těchto whistleblowerů, protože eh, bez nich by třeba nedošlo k vyšetřování eh, případu Girtek ve Španělsku, ilegálního financování lidové strany, bez Juliana Assange bychom se nedozvěděli, co se ve skutečnosti stalo v irácké válce, neznali bychom LuxLeaks a my si tedy myslíme, že opravdu potřebujeme právní úpravu, která bude chránit whistleblowery jakožto obhájce lidských práv. Je třeba, aby se jim dostávalo ochrany jako obhájcům lidských práv a proto máme pro vás všechny několik otázek, které by mohly podpořit diskusi, kterou budeme následně vést vést eh, na výboru pro eh, panamské dokumenty. Chtěl bych se zeptat nejprve, jaké úspěšné zkušenosti existují v oblasti ochrany whistleblowerů v zemích EU, které by se daly vlastně potom jaksi exportovat do jiných zemí EU. To by byla eh, důležitá informace, kterou bychom mohli zapracovat do dokumentu, jakožto mm, zmínku o svědčené praxi z konkrétní členské země v tomto smyslu, jaké jsou možnosti toho, že tyto eh, zkušenosti by se vlastně zopakovaly i v jiných státech, do jaké míry je lze eh, skopírovat do jiných zemí. Eh, jak bychom mohli i skopírovat dobré postupy v rámci samotných evropských institucí, jak bychom mohli chránit úředníky nebo zaměstnance EU, Eh, kteří by se mohli potenciálně stát whistleblowery. Já myslím, že z interního hlediska je to důležité. Jaké kroky podnikla EU eh, v oblasti legislativy, třeba když připomenu případ Juliana Assange, jak udělat právní úpravu eh, přímo na úrovni EU. Také bych se chtěl zeptat E, nejen, jak by mohla vzniknout tato legislativa, tato právní úprava, ale jak třeba hodnotíte směrnici o obchodním tajemství. E, my jsme to schválili e, v dubnu loňského roku a zazněly kritiky v tom smyslu, že to vlastně naopak komplikuje práci whistleblowerů. A vlastně my jsme to schválili měsíc poté, co unikly ty panamské dokumenty. A e, Zmínila to tady i zpravodajka, která hovořila na začátku. Já bych měla ještě další otázky, ale nemáme dost času, e, takže vám je případně položím někdy v budoucnu. Děkuji. Teď paní Scott Kato. Děkuji, pane předsedo. Tak eh, nejdřív bych se chtěla vrátit k tomu, co bylo řečeno na začátku, že jste tu samé dámy, to jsem velice ráda. Eh, v podstatě historie je plná příkladu žen, které kráčejí ve stopách mužů. Ale tak eh, první věc, vážně míněná, je otázka důkazního břemene. Já píšu stanovisko za výbor Ekon a e, my chceme navrhnout to obrácené důkazní břemeno, takže e, uvidíme, jak se nám podaří kolegy ve vlastních řadách přesvědčit. My si myslíme, že whistlebloweri by neměli být zatíženi tou důkazní povinností, nejde eh, o to, aby byly postihovány v situaci, kdy v dobré vůli třeba řeknou nepřesnou informaci. Jaké znění přesnou formulace zajistit v evropské legislativě něco takového, jakou definici použít pro to obrácené důkazní řemeno? Jak je to s tím důkazním řemenem, kdy to v případě obrácení není užitečné pro whistleblowery, jak by to v praxi lépe mohlo fungovat. Také je to otázka, kdy ten whistleblower třeba nemůže přesně eh, dokázat tu situaci. On se pokusil to řešit vnitřní interní cestou a tam to důkazní břemeno vlastně nepřesně fungovalo. A pak je tady také o návrhy zákonu na ochranu whistleblowerů, možná článek 153 smluv, který se týká sociálních práv a práv zaměstnanců. Tady se také hovořilo o té nerovné síle, nerovnosti sil, protože dnes jsou zaměstnanci již lépe organizováni, zda tady dát určitou roli třeba odborům a využít tuto část smluv k podpoře whistleblowerů. Možná by eh, bylo možné, nevím, zda jsem přeslehla nějakou eh, informaci, třeba ve velkých organizacích, jak, je, jak chránit lidi k tomu a podpořit je, aby se brali odvahu a něco ohlásili. Další je Tomas Mann. Děkuji, pane předsedo. Že to všechno byly dámy mezi našimi odborníky, to se mně velice líbí. Silné ženy to z Německa znám. Jedna věc, jedno poselství bylo velice důležité. A sice, že whistleblowery potřebujeme. Uh, když se podíváme na korupci, daňové úniky, nebo když zjistíme, že něco nefunguje ve státech, tak whistlebloweri jsou velice důležití. Také tady zaznělo, že jsou to aktéři demokratických principů. Komise nás v květnu vyzvala, abychom poukázali na to, jaké možnosti tady jsou pro ochranu whistleblowerů. Já jsem eh, byl členem výboru TEX a TEX 2 a přitom tam šlo také o to, jak se vyhnout trestnímu řízení. Proto otázka, ehm, možná potřebujeme nadnárodní řešení. Ten paragraf 114, jedna s odbornici myslela, ne, ono by stačilo rozšířit e, dosavadní rozsah aplikace. Myslím, že se musíme pokusit najít pravidlo na evropské úrovni, které členské státy budou schopny akceptovat. A pak ještě jedna úvaha. Jak by to bylo, když whistleblower si zřídí vlastní postovní schránku chráněnou a nebude známá adresa. To znamená, že nebude to vysledovatelné zpětně. Je to možnost, jak realizovat jistotu a bezpečnost pro whistleblowery? To by mě zajímalo. Nevysledovatelná poštovní schránka. Děkuji. Now, uh... A nyní požádám o odpovědi. Máme seznam řečníků, který vznikl ještě před tímto slyšením. Teď si poslechneme odpovědi a pak bude následovat procedura Catch the Eye. Eh, tak dámy, zcela zjevně nemáme moc času, tak vás poprosím, abyste to vzali v úvahu. Děkuji za všechny otázky. Ano, času je málo. Já se budu soustředit na právní otázky. Jsem právník a samozřejmě k některým dalším otázkám se vrátím, bude-li to nutné. Uh, Jedna z věcí, o které se opakovaně hovořilo, zmínili to všichni řečníci, otázka právního základu, o jaký právní základ se budeme opírat, aby to bylo úplně jednoduché. Tedy 114 článek smlouvy o fungování EU, který se věnuje jednotnému trhu. To by tedy znamenalo, že bychom ochranu whistleblowerů omezili na soukromý sektor. Ale výhoda tohoto článku a jeho využití je, že to může e, poskytnout opatření k harmonizaci na úrovni členských států, ale otázka na druhou stranu zní, zda je to uspokojivé, protože to povede ke stále větší fragmentaci, protože to nechá důležitý sektor mimo ochranu. Dále článek 114 může potenciálně být využít s ochranou životního prostředí, zdravotnictví, což není neobvyklé, když se podíváme na směrnice EU, ale je to zase otázka rozsahu. Článek 153 a jeho potenciální využití, nevím, zda autoři návrhu který loni v květnu prezentovali zelení. Nevím, zda se tam vybrali tento právní základ, protože se to přesně týká toho jednotlivce, člověka bez ohledu na jeho postavení, na sektor a prostě to otevírá fórum pro whistleblowery napříč Evropou. Jedna z věcí, kterou bych chtěla všem tady připomenout, je paradox, že whistlebloweri v Evropě, jak to bylo zmíněno, často se to používá jako příklad, že ten člověk v Lucemburku byl zavřen, Antonio. To znamená, evropský občan bránil evropské hodnoty demokracie. Musíme tedy být um, opatrní, pokud by tento paragraf měl být i do budoucnosti právním základem, tak je to v podstatě omezující a není to až tak široké, jak by mělo mít obrácená, obrácené důkazní břemeno. Pravidla právní ochrany jsou taková v okamžiku, kdy eh, důkazní řemeno leží na straně whistleblowera, tak je to vlastně proti logice onoho varovného pískání na píšťalku. Když se podíváme na ty procedury, tak eh, v podstatě by měly následovat určité procesy. Já bych tedy souhlasila s těmi řečníky, kteří říkají, že je třeba možno rozlišovat mezi ochranou. Ochrana jako taková by měla existovat a případná kompenzace by už měla být podmíněna otázkou dobré vůle nebo rozumné úvahy. To je také součást legislativy, tento pojem. Myslím v tuto chvíli, že Další otázka, která zazněla, byla otázka mm, použití práva mimo EU. E, to je ta otázka související s Panama Papers, s otázkou, co by se stalo, kdyby ten člověk byl e, obviněn v Panamě. To je otázka teritoriality práva. A e, zřejmě ta právní opatření je možno činit v domovské zemi, ale nikoli v zemi, kdy došlo k tomu zveřejnění. Většina těch věcí je ale nadnárodních, to znamená, v tomhle smyslu se to vždycky týká více rozemí. A jako poslední byla zmíněna otázka, zda by existovala nějaká adresa, která by umožnila anonymitu whistleblowerů. Nějaké iniciativy v EU tady byly v září 2016, různé whistleblowerské platformy. Vidíme, že se to stále šíří mezi novináři, médii. Jsou tady platformy, kde mohou whistlebloweri informovat anonymně, mohou sdílet dokumenty nebo informace, aniž by byla odhalena jejich identita to jsou technické nástroje, které umožní zveřejnění informací pro whistleblowery. Děkuji a omlouvám se, pokud jsem přetáhla. Ano, tady byla opravdu řada otázek. Začnu tou anonymitou. To je věc, k které by se lidé uchylili, kdyby neměli pocit, že vlastně jsou bezpečí. My se snažíme vytvořit takový vlastně vzorec uh, odpovědí, eh, které eh, dají jednotlivcům odpověď, eh, odpověď na otázku, jak mohou být chráněni. A samozřejmě to je veliká výzva. Tady nemůžeme mít jeden stejný přístup ke každému whistleblowerovi, bude záležet na tom, na co poukazí, pro koho pracují. Anonymita je cestou, ale samozřejmě Právní ochrana znamená, eh, že ukážete, že jste zveřejnili informace a byli jste poškozeni. Pokud eh, máte anonymitu, tak potom tu právní ochranu vám nelze tolik zajistit. Ale je možnost, no, měla by být možnost informovat i anonymně v případě, je-li je to nutné. V, ve Spojeném království jsme měli případ ACCA, kde se hovořilo o těch nejrůznějších možných kanálech, tak aby se vytvořila důvěra. A ty, ty, tyto kanály se vlastně taky lišily podle způsobu uh, využití. Takže anonymita se dá těžko zapracovat do právního rámce, ale je také důležitá. Pokud jde o důkazní břemeno, Zaměstnavatel se může rozhodnout, že se zbaví whistleblowera, zaměstnavatel se může rozhodnout, že podkopá jeho autoritu a proto by tedy mm, měl mít zaměstnavatel povinnost ukázat, že byl veden něčím jiným než fakt, tím faktem, že to je whistleblower. Já si nedovedu představit, jak by se to mohlo udělat jinak. Whistleblower může poukázat na to, že prostě kvůli svému upozornění byl nějak pronásledován a zaměstnavatel musí ukázat, že nějaké případné postihy nebyly dány tím faktem whistleblowingu pokud to důkazní eh, břemeno bude na zaměstnavateli, tak prostě zaměstnavatelé musí eh, tady ukázat, že se něčeho nedopustili kvůli whistleblowingu. Mělo by to být na zaměstnavateli. Eh, pokud jde o veřejný zájem, ten by měl vlastně měl znamenat, že dojde i k obhajově ve veřejném zájmu kvůli tomu, když někomu hrozí mm, trestní stíhání v jakémkoliv eh, eh, státě by to mělo být tak, že pokud třeba byly nějaké tyto informace zveřejněny, že je možné poskytnout eh, obhajobu na základě veřejného zájmu, protože dnes často jsou ti lidé kriminalizováni v celém světě a ukazuje to, že že to potřebujeme a to, patří i pro ten, to platí i pro ten panamský případ, eh, aby ten, kde i ten člověk, kdyby vlastně byl, bylo zveřejněno jeho jméno, tak by měl mít možnost se takto hájit, že eh, jednal ve veřejném zájmu. To já považuji za velice důležité. Je mnoho mechanismů, které lze zvážit, pokud jde třeba spíše o politiku než právo, aby to dobře fungovalo v praxi, v terénu. Například ve zdravotnictví ve Spojeném království máme nový soubor eh, principů ohledně volnosti promluvit a vlastně v jednotlivých nemocnicích například by se měly jmenovat kontaktní osoby pro whistleblowery. Je třeba opravdu e, zvolit různé přístupy, ale je třeba, aby vlastně někdo za to zodpovídal, řekněme, operativně a někdo na e, úrovni vedení. To je model, který bychom měli eh, zvážit. Děkuji. Děkuji, paní Bero. Eh, já bych zareagovala na všechny otázky, které se týkaly právního základu. Jde o to, co chce dělat Evropský parlament. Pokud Evropský parlament si přeje vytvořit směrnici, to znamená něco co bude mít povinný účinek z hlediska členských států v podobě transpozice. Tak v takovém případě tady není nic jiného než to, co už bylo uvedeno jako právní základ. S výjimkou sektoriálního přístupu. Pokud by například šlo o ochranu whistleblowerů, protože by jsme se domnívali, že je nutné bojovat proti korupci, Dále je nutné se opírat tedy o některé sektoriální povinnosti, ale je tady nebezpečí. Nebezpečí, že se vlastně podpoří ta různorodost těch přístupů. A teď normativní přístup a sdílení kompetencí. To je ta jediná skutečná otázka, o kterou jde z právního hlediska. Protože jinak se ohrozí vlastně eh, legislativa, která by byla jaksi příliš široká a kde by případně docházelo k stížnostem z hlediska využívání špatného právního základu a to by samozřejmě jaksi znehodnotilo nebo vytvořilo další problémy. Pokud je tady představa, že budeme obhajovat myšlenku, že whistlebloweri jsou aktéry demokracie a že je to zásadní myšlenka, tak pak je možné, i když chápu, že pro Evropský parlament by to bylo pravděpodobně složitější, protože ta váha by nebyla tak silná, ale je možné také požadovat, aby Evropská komise vytvořila sdělení, tedy to znamená ty hlavní směry, které by umožnily postupně vytvořit představu, že ta myšlenka whistleblowera je zásadní pro demokracii pokud přijmeme eh, tuto myšlenku, pak by šlo o vlastně jiný přístup ke sdílení kompetencí správního hlediska. To by byla jiná záležitost. Další aspekt, o kterém bychom mohli přemýšlet, co by měly dělat členské státy? Mají všichni jít tím směrem ochrany a mít jakýsi základ z hlediska práva? A nebo chceme, aby členské státy postupně našly jaksi soft harmonizaci z hlediska těch svých jednotlivých eh, vnitrostátních práv a postupně by podporovali ochranu, kterou už mají v duchu Rady Evropy. V takovém případě by tady mohla být zavedena procedura notifikace, to znamená oznamování, a možná, že by tady mohl být taky větší roli ombudsman, tak aby upozorňoval na ty rozdíly a aby postupně členské státy měly jaksi harmonizovanější ochranu whistleblowerů. To má samozřejmě řadu výhod a vy jste o tom hovořili také z hlediska eh, některých služeb. A samozřejmě bylo by to méně závazné pro členské státy, ale já si myslím, že zásadní otázka je, co je prioritní je to v podstatě určité omezení z hlediska členských států, anebo je to určitá deklarace Evropské unie, kde eh, jaksi whistleblower by byl hlavní aktér demokracie. O to jde. Uh, Mrs. Děkuji, paní Hicky. Děkuji, pane předsedo. K té anonymitě a ochraně whistleblowerů a k důkaznímu břemenu Anonymita ano, pokud se chcete obránit, obrátit na ombudsmana anonymně, je to v pořádku, můžete to udělat, ale pak eh, ta ochrana se vás netýká, to znamená, má to i odvrácenou stránku. A co se týká toho tum, důkazního břemene, my mm, nechceme mít žádný scénář, který by vedl k nějakému konfliktu. Určitě jde o to, že se jednotlivec může na tisk obrátit s jakýmkoliv obviněním a pak třeba se bude i, muset i bránit, to znamená, měla by se rozšířit ta ochrana whistleblowerů, ale každý dobrý systém whistleblowingu by měl podrobnou uh, procedurou zajistit pojistky a bezpečí na všech stranách. Pokud si vezmete příklad jednotlivce, který prostě neví, jestli to, o čem chce informovat, je dostatečně závažné provinění na to, aby byl chráněn, tak samozřejmě by měl být chráněn. Nejde o to, že třeba nakonec se zjistí, že to nebylo dost závažné to provinění a nespadal by pod to nařízení, které chrání zaměstnance. To je důležitá věc. Samozřejmě, že ten jednotlivec by měl být chráněn, ale není to mm, bez omezení ta ochrana a měl by být článek Eh, který by se věnoval i zneužití těch procedur. To znamená, eh, třeba když by někdo si stěžoval bez důvodu nebo bez řádného důvodu a co se týká ombudsmana pravidel, měli bychom mít na paměti, že nařízení pro zaměstnance o EU a v souvislosti s whistleblowingem hovoří o OLAFu. To je instituce, která by měly být eh, řešeny samozřejmě v první řadě interní řešení, pokud to nefunguje, OLAF. Eh, to znamená, eh, pokud takové instituce existují, tak teprve v dalším kroku se využívají instituce jako ombudsman a tak dále, nebo kontrolní úřad. Já jsem nezmiňovala jednu z těch novinek, které hovoří o pravidlech. Už to nejsou politiky, ale pravidla, která jsou vynutitelná. A je důležité, aby tady eh, byla ochrana jednotlivců. Děkuji. Paní Gras. Merci, Děkuji. Několik slov. Chtěla bych se vrátit k eh, rozlišení mezi důvěrností a anonyma, anonymem. Anonymitou. Je to velice složitá záležitost a nevím, jakým způsobem zajistit hm, jaksi ochranu osobě, která by nebyla identifikována, to znamená, která by používala jakousi schránku, která by byla anonymní. Co se týče anonymity, já nechci říct, že by ty žádosti nebo stížnosti nebyly zpracovávány. Eh, naopak, eh, to je také určitý způsob, jak detekovat určité mm, jaksi nesprávné záležitosti, ale opět eh, jaksi závisí to na vnitropodnikové situaci, ale mm, myslím si, že to nesouvisí s ochranou whistleblowera. Co se týče důkazního břemene, Jakmile podnik ehm, jak si proskoumá přípustnost nějaké stížnosti, tak pak je nutné, aby tady existovala jasná definice whistleblowera a aby podnik měl tedy možnost udělat efektivní analýzu takového oznámení. Ještě bych se vrátila k jednomu bodu, na který jsem zapomněla před chvílí, a je to ta první otázka. Já jsem uvedla, že jsme proto, aby jaksi pole působnosti těch whistleblowerů se týkalo mm, nedodržování vnitrostátního nebo mezinárodního práva. Uvažovat o širší e, způsobilosti z hlediska mm, obecného veřejného zájmu Ehm, je otázka také toho, jakým způsobem se to pak bude převádět na vnitropodnikovou půdu. Jak bude fungovat podnik? Podnik musí mít vnitrostátní politiku, jakmile něco zjistí, eh, tak eh, se bude řídit svými pravidly. Jde o to, jakým způsobem daný podnik může přijmout sankční opatření na základě velmi vágního pojmu veřejného zájmu? To je otázka. Děkuji. Teď vrátím předsednický mikrofon panu Langenovi. Děkuji, děkuji velmi. Musel jsem na hlasování, bohužel se to protáhlo, protože předsedající ztratil brýle a muselo se to všechno ověřovat. Omlouvám se, hluboce se omlouvám. Uh, Další na seznamu Thomas Mann. Ne, ne, to už bylo, bylo, aha, dobrá, dobrá, takže Catch the Eye, Anna Gomes a paní Redr. Děkuji. Chtěla bych potvrdit, eh, že co se týká whistleblowerů, a tak tady je důležité obrátit se na OLAF. Tady byl příklad, kdy Eh, došlo k eh, tomu vydírání členských států, ale nevedlo to k žádné, eh, žádné reakci ze strany zaměstnavatele, což byla v tomto případě Evropská komise. Řeklo se, že ten člověk není duševně v pořádku a teď se vymáhají peníze, eh, které by měla ta osoba uhradit za ty dny, kdy nechodila do práce. Ale chtěla bych se zeptat, zda bychom neměli zvážit situaci, kdy whistlebloweri a jejich ochrana, to by měl být případ pro azyl, třeba whistlebloweri z třetích zemí, a fakt, eh, že často oznámili eh, korupci a tím pádem jsou porušována jejich lidská práva, tím, že to ohlásí, tak na ně vlastně pak dopadne ta reakce. Kdo na to může, prosím, odpovědět? Je, ne, ne, ne, víc. Teď paní Rédr. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla vrátit k otázce definic. Já si myslím, že se můžeme všichni shodnout na tom, že ochrana whistleblowerů by se měla řídit objektivními kritérii a kvalitou informací. Jakým způsobem tedy zajistit, že když whistleblower udělá faktickou chybu, a myslí si přitom, že ta informace splňuje ta objektivní kritéria, ale pak se zjistí, že ne, tak já mám pocit, eh, že to by nespadalo pro, pod tu dobrou vůli, protože ten čistě faktický error, faktická chyba by možná vedla k nějaké reformulaci té definice. A pak definice objektivních kritérií. My jsme zamýšleli chránit whistleblowery, kteří odhalí informace, které jsou legální. Hovořili jsme o tom, hovořili jsme o tom v souvislosti s um, regulací obchodního tajemství. Některé případy whistleblowingu v minulosti třeba to, co Edward Snowden zveřejnil, určitě bylo důležité pro posílení nařízení o ochraně údajů. Jde o to, že, ten, že se zdůrazňuje potřeba aktualizovat legislativu, která původně tu aktivitu označovala jako nelegální. To znamená, jde tady o to slovo wrongdoing, tedy nesprávný postup. Hmm v podstatě jde o to, o, o překlad toho slova wrongdoing do různých jazyků. Dokonce někteří soudci v případě LuxLeak používali jiný francouzský eh, překlad slova wrongdoing než eh, parlamentní služby a ten význam slova byl pak úplně jiný. Zda wrongdoing vyžaduje nějakou eh, špatnou správní aktivitu nebo nelegální jednání, tedy co wrongdoing vlastně všechno pokrývá, zda to používá toto slovo. Zase máme soustředit na veřejné zájmy v tom indikativním seznamu jakým způsobem to tady máme formulovat, abychom dospěli k závěru, že whistleblower, který zveřejňuje legální informaci, byl také pokryt touto definicí. Děkuji. Kdo začne s odpovědí? Prosím. Tak myslím si, že ilustrativní seznam je odpovědí vždycky, tam eh, prostě nebude všechno. Myslím, že Rada Evropy uvedla, že i whistleblower, který eh, vlastně se zmílil, by měl být chráněn. I v našem eh, zákoně máme případy třeba na náboženské diskriminace, kde ta osoba vlastně se domnívala, že existuje právní povinnost eh, zabránit náboženské diskriminaci a tehdy ta právní povinnost ještě nebyla, vznikla až posléze a i tak ten whistleblower byl chráněn. A doporučení Rady Evropy toto také pokrývá a říká právě, že by se měl posoudit ten veřejný zájem. Takže potřebujeme nějaký informativní seznam. Myslím, že poslední informativní seznam je v irském zákoně o Eh, ochraně eh, vlastně těchto oznamovatelů. Eh, něco je i v americkém zákoně, jako například velké chyby při řízení organizace nebo velké zpronevěry. To jsou tedy ty případy a Eh, jsou to tedy situace, kdyby zaměstnanci měli být chráněni i v případě, že se třeba zmílí. Samozřejmě může vznikat potom, mohou vznikat různé třenice v těchto záležitostech, ale myslím, že hodně toho je změno v doporučení Rady Evropy a ve, v pokynech, které jsou k němu přeloženy. Ještě jedna věc k prodeji informací. Někdo to tady eh, zmiňoval. V britském zákoně, pokud eh, máte osobní prospěch ze zveřejnění informací, tak v širším kontextu, eh, pokud to třeba dáte sdělovacím prostředkům, tak nemůžete být chráněn. To znamená, ty testy uplatňované zákonem znamenají, že, jste mnohem, že je mnohem jednodušší vás chránit, když vlastně ty informace zveřejníte interně, než když to zveřejníte soud pak zjišťuje, zda jste z toho měli nějaký osobní e, prospěch. To znamená, pokud ten příběh prodáte, to už je vlastně ta vaše kompenzace. E, takže diskutovalo se o tom v britském parlamentu, jak toto vyvážit a zkontrolovat. A to veřejné, e, opravdu širší zveřejnění, tam je to pak složitější, protože tam vlastně proti sobě stojí veřejný zájem a legitimní zájem organizace dělat něco interně. Neměli bychom ale ani říci, že je povinnost nejdříve na to upozornit interně, ale eh, může se, může se to stát, že vlastně to bohacím pak je problémem. Ještě nějaké další komentáře? Jenom bych zareagovala paní poslankyni Gomez. Děkuji, že jste nás na toto upozornila. My se eh, budeme zabývat eh, tímto případem a promluvíme s dotčenými úředníky z komise a děkuji, že jste tady na to upozornila. Prosím. Eh, já se také vrátím i k tomu, co zaznělo ohledně prodávání údajů a podobně. Je třeba jasně zdůraznit, že whistleblowing eh, eh, se především má řídit veřejným zájem. Myšlenka zveřejňování informací, někdy je tady zmatek mezi tím, co, je, co jsou úniky, co je whistleblowing, je, to, je tam velice tenká linie mezi eh, těmito kategoriemi. Kolegyně zmínila doporučení Rady Evropy a i tam se hovoří o tom veřejném zájmu. To znamená, že to zveřejnění informace povede ke zlepšení zákonů, k lepšímu chování, k lepší správě prostředků a tak dále. Abych eh, ještě odpověděla na tu konkrétnější otázku, pokud jde o objektivní kritéria. Otázka toho výrazu wrongdoing – Eh, samozřejmě v rámci EU je problematická i kvůli překladu, kvůli různým právním systémům. Některé právní systémy eh, členských států jsou velice otevřené. Eh, tam vlastně nemusí ani dojít jaksi ke páchání té chyby, ale třeba jenom k ohrožení veřejného zájmu. To je také třeba mít na paměti, protože účel whistleblowingu není, aby se vlastně jednou upozornilo a potom uh, Eh, po té, co došlo k tomu porušení, ale třeba když ten pracovník jednotlivec má obavu, že něco takového nastane, že dojde k ohrožení veřejného zájmu, tak musí mít možnost vlastně na to upozornit. Takže eh, je třeba, aby ta kategorie byla širší, protože nakonec nezáleží eh, na tom, jak moc dobrý ten zákon bude. Žádný, I ten sebelepší zákon nemůžeme, nemůže pokrýt všechny životní situace. A Eh, pokud ten eh, eh, zákon bude příliš obsáhlý, tak třeba nepřispěje ke zlepšení právní jistoty, protože potom zase bude příliš úzce vymezen. Takže je třeba, aby ty kategorie poskytovaly dostatečný prostor. Nemělo by to být tedy inkluzivní ustanovení, které zahrne úplně všechno, ale musí otevírat prostor i pro nové situace. A pokud se situace dostane před soud, potom soud vlastně posoudí, zda se jednalo o veřejný zájem nebo ne. Je tady i určitý aspekt nepředvídatelnosti, který přetrvá, ale je třeba eh, spíše ponechat otevřené ustanovení, než se snažit být až příliš Eh, přesný eh, ohledně toho, co všechno může spadat pod whistleblowing a veřejné zveřejňování informací. A plně souhlasím eh, s tím, co říkala kolegyně, že pokud jde o tu dobrou víru, může mít jednotlivec pocit, že prostě něco je špatně, i když to ve skutečnosti špatně není. Nebo, jak tady bylo zmíněno, třeba to úplně nesplňuje ta kritéria, ale pokud Hlavním cílem je eh, vlastně vytvořit nějaký postup, který umožní vlastně vyhodnotit, eh, že eh, došlo k nějakému špatnému chování, anebo se zasekneme vlastně v té první fázi, kdy budeme řešit jenom toho whistleblowera samotného a vlastně nějak úplně pomineme to, co, eh, na co on chtěl upozornit. Takže pokud budeme příliš se soustředit na toho jednotlivce, na toho vysloblovera samotného, tak se vlastně zasekneme v té první fázi celého procesu místo toho, abychom zkoumali to, na co se ve skutečnosti upozornilo. Děkuji. Děkuji. Ještě poslední stručná otázka maximálně na minutku pan Urbán Krespo. Ano, velice rychle. Uh, já mám pocit, že jsem neslyšel odpověď na to, jak podle vašeho názoru směrnice o obchodním tajemství eh, může toto ovlivnit. Byla to směrnice na návrh komise. Jak právě tahle směrnice může třeba zabránit eh, ochraně whistleblowerů uvnitř evropských podniků? Já to považuji za důležité téma. A druhá věc eh, na výboru kont eh, se vlastně schválila eh, řada opatření a my bychom eh, chtěli vědět, jak vy to hodnotíte, když vlastně se schromažďují um, Eh, informace v různých členských státech, že by vlastně existoval i nějaký evropský útvar, který by takto schromažďoval. A dále, pokud jde o komunikační eh, kanály, eh, mezi zúčastněnými stranami a vytvoření nějakého jednotného protokolu pro whistleblower. Profesor. Profesor Cabero. Co se týče té směrnice o obchodním tajemství, tak Myslím, že to indikuje následující věc. Nebrání to podle mého názoru ochraně whistleblowera, protože v každém případě to je jedna z těch eh, výjimek této směrnice o obchodním tajemství. Ale v té dané směrnici typické je, jakým způsobem eh, přistupuje tato směrnice eh, k té otázce. To znamená, ochrana whistlebloweru je výjimkou. To všem nebrání této ochraně jako takové. A myslím si, že tady to souvisí také s ostatními otázkami, které se týkaly objektivity definice. Já myslím, že ohledně whistleblowera je lepší mít co nejširší možnou definici a dávat přednost definici, která má eh, vztah k tomu veřejnému zájmu. To znamená, že tím se vyhneme tomu udávání. A v takovém případě definice by měla být propojena s tou postupnou ochranou a s těmi jednotlivými kanály ochrany. To je zásadně důležité pro to, aby se nám podařilo uspořádat ochranu whistleblowera. A samozřejmě, že je nutné brát v potaz zájmy podniku, ale také společnosti, tak, aby bylo možné prostě zareagovat a správně vybalancovat tyto zájmy. A Myslím si, že by to mělo být systematické z hlediska této definice. Jo, mnohokrát děkuji. Chcete ještě něco rozšířit k tomu? Chcete ještě doplnit? Prosím, 30 vteřin. Jenom jsem chtěla říci, že ta směrnice je znepokojivá v kontextu úniku informací vlastně eh, se teď dělají pravidla pro důvěrnost eh, informací a důvod, bylo právě zabývat se tím, abychom zjistili, že nebudou problémy e, vlastně s tím důvěrným charakterem. Není možné schovávat e, ty špatné postupy pod obchodní tajemství. E, to obchodní tajemství by nemělo být takto zneužito a to je právě problém, který se snažíme vyřešit. Okay. No krát děkuji. Já bych chtěl poděkovat všem expertkám. Bylo to velice informativní, byly tady pouze ženy, to je pozitivní znamení a dali jste nám eh, mnoho informací, mm, také hlavně pro zpravodaje, paní Rozie, pro pana Ješka a pan Kofoda, pana Kofoda. Chtěl bych poděkovat také panu kolegovi Svobodovi, předsedovi eh, výboru pro právní záležitosti. Děkuji také tlumočníkům. Pracovali jsme dvě hodiny a dvě minuty. Byla to velice zajímavá a dobrá diskuse. Já vám přeji vše nejlepší a v případě potřeby se na vás opět obrátíme a končím nyní naše zasedání. Okay.